Dobré odpoledne, vážení kolegové. Začneme se schůzí našeho výboru. Prvním bodem na pořadu jednání je schválení pořadu jednání. A pokud nejsou žádné změny, potom můžeme považovat eh, návrh pořadu jednání za schválený. Bod číslo 2, prohlášení předsedkyně. Na schůzi 16. října se koordinátoři domluvili, Eh, přidělit legislativní eh, stanovisko na rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem skupině EPP. Eh, ta bude vypracovávána zpráva s titulkem Evropské fondy na nalezení rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem. Rovněž jsme rozhodli, že připravíme stanovisko ke zprávě Eh, výboru pro kulturu. Eh, bude to mít na starosti skupina EPP. Dále jsme rozhodli eh, přidělit dvě stanoviska o absolutoriu EIGE e a absolutoriu Evropské komise, zpravodajce FEM paní Barbáře Matéře. Poté jsme rozhodli, eh, že bude navrženo stanovisko eh, k pozměňovacím návrhům eh, zprávy vlastní iniciativy Ehm, o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik a bude to mít na starost SAD. Dále vypracujeme stanovisko e, ke e, zprávě z vlastní iniciativy výboru LIBE o situaci v Maďarsku a na starost to bude mít SAD. E, dále bude vypracována otázka k ústnímu zodpovězení ehm, o mrzačení ženských pohlavních orgánů u příležitosti eh, Mezinárodního dne nulové tolerance vůči této praktice. Eh, bude to 6. února 2018. Eh, na starostu bude mít předsedkyně FEM. Koordinátoři také rozhodli, že požádáme o 12 studií politické oddělení na rok 2018, a to vedle zpráv eh, k misím. Zároveň jsme rozhodli, že odložíme slyšení o genderovém eh, rozpočtování eh, ze 4. prosince 2017 na 20. června, června 2018. Další bod na pořadu jednání. Evropský institut pro rovnost pohlaví rovnost pohlaví postup šnečím tempem. Prezentaci bude mít ředitelka Virginia Langbach a poté proběhne výměna názorů. Nyní bych chtěla dát slovo paní Langbach. Mnohokrát děkuji. Jsem velice ráda, že tři týdny poté, kdy jsme vydali třetí vydání indexu na radě, a jsme svědky toho, že e, celou řadu lidí to zaujalo, především skupiny, které se zabývají otázkou nerovnosti. Chtěla bych vám ukázat tuto zprávu, je to e, krátká zpráva, e, máte ji k dispozici vedle velké zprávy, Máme eh, také eh, schrnutí výsledků této zprávy, takže eh, máte možnost získat rychlé informace o indexu. Jaké jsou ty nejzásadnější věci? Možná ne všichni jste měli možnost seznámit se s indexem, ale já bych vám chtěla ukázat, s kým jsme spolupracovali při vypracovávání indexu ukazatelů. Je to skutečně výsledek kolektivní práce nejrůznějších eh, aktérů, kteří se zabývají tímto tématem. Je velice důležité zdůraznit, že index eh, rovnosti pohlaví EIGE e je pouze pro Evropskou unii. Takže rozdíly mezi různými indexy a různými indexovými moduly ve světě existuje. Když jsme vypracovávali tento index, podívali jsme se na různé politické oblasti EU a podívali jsme se na dostupné ukazatele. Snažili jsme se zjistit, co je možné měřit, a tak abychom mohli porovnat 28 členských států. Soustředili jsme se na některé některá specifická témata, která se měří specificky v Evropské unii. Je dobré, eh, že nyní vidíme, že máme skutečně hodně referencí a že tato věc se nyní začíná odrážet eh, ve vytváření politik. Další věc, která je důležitá, je i s ohledem na další indexy ve světě, že zde měříme pouze rozdíly mezi muži a ženy. Neměříme eh, například to, kolik eh, míst ve škole nebo nových míst ve škole eh, má která země a tak dále. Měříme to, jak politiky, které byly schváleny Evropskou unii, jak, jak rozdílný mají dopad na muže a ženy žijící v různých zemích nebo v jedné zemi. Eh, měříme na škále 1 až 100. Ukážu vám slajdy, kde uvidíte, že ty země, které mají nízké číslo, mají velké rozdíly mezi pohlavími. Eh, jsou to země, kde rozdíl mezi pohlavími je největší. E, není z toho přímo jasné, zda tento rozdíl e, je na úkor mužů nebo na úkor e, žen. V naprosté většině případů je to ale v neprospěch žen. Další věc, kterou monitorujeme, je úroveň dosažených výsledků. Například, když dojde k nějakému negativnímu vývoji v nějaké zemi, může mít negativní, stejně negativní dopad na muže jako ženy. My se snažíme dosáhnout toho, aby eh, se to v našich výsledcích eh, zohlednilo. Eh, je těžké tedy srovnávat země, které mají dobré výsledky a špatné výsledky. Zde vidíte různé oblasti, které zahrnujeme do našeho indexu. Později budu o každé té oblasti hovořit. 21. listopadu předsedkyně výboru potvrdila, že eh, zde v parlamentu eh, zahádíme eh, novou oblast a to bude oblast násilí na ženách. Já o tom nebudu, nebudu detailně hovořit v tuto chvíli, protože máme ještě dalších deset dní nebo více do té doby. Nicméně budeme se zabývat tím, eh, že násilí na ženách eh, je eh, důsledkem nerovnosti pohlaví a nerovnost pohlaví je příčinou násilí na ženách. Násilí na ženách není v tom základu indexu, protože u toho se používá jiná metodologie. Nicméně není možné měřit rovnost pohlaví ve chvíli, kdy nezohledňujeme také násilí na ženách. Eh, když se podíváte na ten diagram, eh, šedá část zahrnuje novou dimenzi. A když jsme o tom v minulosti hovořili, účastníci diskuze eh, to velice pozitivně hodnotili. My se nyní snažíme zohledňovat nerovnost v celé řadě různých oblastí. Není možné eh, srovnávat ženy jenom třeba ve vzdělání eh, nebo eh, v, v tom, jakým způsobem věnují čas práci a péči. Co jsme tedy udělali? Podívali jsme se na postižení, věk, vzdělání, zemi původu a typ rodiny. Údaje máte k dispozici e, ve velké zprávě i v této menší zprávě. A je tam vidět, jak obrovský rozdíl může být mezi postiženými muži, postiženými ženami, málo vzdělanými muži, málo vzdělanými ženami. A parlament e, rozhoduje o budoucnosti nejrůznějších politik a při tomto rozhodování je nutné aby byla zohledněna, aby byly zohledněny právě tyto rozdíly. Teď jsem to posunula zpět, omlouvám se. Takže první oblast, eh, moc. Nejvíce se zlepšily uvedené země, nejlépe dopadla Itálie. Itálie. Porovnávali jsme to se situací před deseti lety. Obecně v tom indexu Itálie dosáhla největšího zlepšení. Nejvíce se zlepšila tedy Itálie, potom Francie a Slovinsko. A zlepšily se výrazně od roku 2012 v oblasti moci a kde se situace nejvíce, nejvíce zhoršila. Finsko, Slovensko a Česká republika. Finsko a Česká republika eh, jsou země, kde se zhoršila situace také od roku 2012. Eh, je možné podívat se na to, jaké proto jsou důvody. A když se podíváme na tu moc, nejde jenom o politickou moc. My jsme sem zahrnuli eh, také například eh, ženy a muže ve eh, výzkumu, ve sportu. Byl to tedy výzkum, sport. A teď jsem zapomněla tu třetí oblast. Zahrnuli jsme sem tedy nové ukazatele, abychom začlenili také sociální moc, nejenom politickou moc. A, a abychom se podívali na rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Uh, Soukromý eh, sektor eh, samozřejmě hraje také důležitou roli eh, v oblasti moci. Pokud se podíváme na tento graf jednotlivých zemí, vidíte, že Švédsko, Francie a Finsko jsou na tom nejlépe. Tam je nejmenší rozdíl. Maďarsko, Řecko a Česká republika. Tam je skutečně nutné zlepšení. Eh, ačkoliv rozdíly v moci se snižují, jsou stále největší eh, ze všech těch ukazatelů, kterými my se zabýváme. Především pokud se podíváme na finanční rozhodování, vidíme například počet žen eh, v radách národních bank. Za deset let se to zlepšilo pouze o 3 Rada Evropské centrální banky. Nikdy to nebylo více než 10 A když se podíváme na Mezinárodní měnový fond ehm, ehm, nebo na guvernéry ehm, evropských centrálních bank nebo centrálních bank v Evropě, eh, nikdy nebyla v Evropě guvernérka centrální banky. A větší detaily potom asi můžete přečíst eh, ve zprávě. Nyní vědomosti došlo k mírnému nárůstu, a především kvůli e, vzdělávacím výsledkům. Zde vidíte země, kde se situace nejvíce zlepšila. A Lotyšsko, e, Chorvatsko a Rumunsko, ty měly e, nejhorší výsledky. A zde ta mezera není tak velká jako u moci v oblasti vzdělávání. Podívejme se, jaké jsou důvody. Největší výzva obecně pro Evropskou unii v oblasti vědomostí je genderová segregace ve vzdělávání. Tři čtvrtiny uh, univerzitních uh, studentů uh, jsou v oblastech eh, zdraví eh, a sociálních služeb. Tam tři čtvrtiny jsou ženy. To jsou oblasti, které nejsou až tak eh, dobře placené. Když se ale podíváme na inženýrství, informační a komunikační technologie, tam jsou vysoké platy a jsou to oblasti dominované muži. Také jsme se zabývali celoživotním vzděláváním a zjistili jsme, že zde nedošlo k takovému nárůstu. Je to velice důležité především pro lidi s, níkým, s nízkým vzděláním a pro imigranty, protože imigranti často nemají možnosti. A když nemáte ehm, formální vzdělávání nebo když jste starší, potom celoživotní vzdělávání je nejlepší možností, ale není dostatečně využíváno. Zde rovněž vidíme, jak to vypadá v jednotlivých zemích ve srovnání. Vidíte, že ty tři nejlepší jsou ty obvyklé země. A nyní podíváme-li se na tu oblast času. Jedná se o jedinou oblast, která se vůbec nezlepšila, nýbrž naopak tam došlo ke zhoršení. Pokud muži a ženy stráví více než hodinu denně v domácnosti či pomocí někomu eh, s postižením v rodině a tak dále, tak eh, zjistíme, že nyní muži traví méně času touto činností než před deseti lety. Když se podíváme na eh, země, kde se to sdílení přece jen trochu zlepšilo, tak tam dokáž, eh, vidíme Lotyšsko, Českou republiku a Španělsko, ale k nejhoršímu výsledku dochází v Bulharsku, na Slovensku a v Belgii. V téměř 12 členských státech eh, je ten rozdíl, který je tak významný pro rodinný život, eh, se naopak zvýšil. Pokud se podíváme na ty rozdíly a posoudíme je podle té, které země, tak máme Švédsko, Nizozemsko a Dánsko, ty jsou na špici a pak tam, kde ten čas je sdílený nejméně, tak je to Bulharsko, Řecko a Slovensko. A zjišťujeme, že pouze třetina mužů tráví každodenně v domácnosti péči o děti, vařením a tak dále, že je to pouze třetina tedy mužů. Dvě třetiny se touto činnosti nezabývají vůbec, což znamená, že celá zátěž spočíná, spočívá na ženách, které pak nemají například dostatečně času na celoživotní vzdělávání, na sportování, na koníčky a tak dále. Tam naopak muži mají toho času více, u žen se podíl volnočasových aktivit tím pádem musí snížit když se na to podíváme podrobněji a e, taková průřezová nerovnost zároveň, to je posouzení péče. V každodenním měřítku, e, když se například podíváme na e, samoživitele, ženy či muže, tak tam u té neplacené práce je to podobné a i u párů bezdětných tam ten rozdíl není tak velký. Největší rozdíl vládne u párů s dětmi a u um, rodičů osamělí, kteří vychovávají to dítě sami. To jsou velice zranitelné osoby z pohledu um, rovnosti pohlaví. A i z pohledu výhledu například máme matku, která vychovává více než jedno dítě tři děti například, tak tam už ten rozdíl je tak významný a tak tu ženu znevýhodňuje, že to volá po tom, aby členské státy udělali v té věci více a ženám více pomáhali. Další oblast to je práce. Všichni si uvědomujeme, že tam se jedná o záležitost, která podmiňuje ať už hospodářskou nezávislost nebo budoucnost důchodu, důchodu té které ženy a tak dále. Tady máme znovu žebříček a i tři země, kde se situace zlepšila nejvýznamněji, což je Malta, Lucembursko a Kypr, ty zavedly opatření, která byla doporučována a k nejmenšímu zlepšení dochází v Dánsku, na Slovensku a v Rumunsku. Když to vše posoudíme z pohledu roku 2005, tedy posledních eh, deseti let, tak tam ale celkově eh, ke zlepšení dochází pouze v mírou 1,5%. Proto jsme celou zprávu nazvali pokrok šnečím tempem je to v podstatě okrajová záležitost. A když v tom ukazateli posuzujeme zaměstnanost, tak se jedná o zaměstnanost na plný úvazek. Částečný úvazek neposuzujeme, protože se dá těžko posoudit a srovnávat, když někdo pracuje 12 či 25 hodin týdně. Takže nejlepší skóre má Švédsko, Dánsko a Nizozemsko a země, které opravdu potřebují nejvíce zlepšit, to jsou Itálie, Řecko a Slovensko. V pěti členských státech nedošlo k žádnému zlepšení, takže tam už ani ten šnek nikam nedopochotoval. Situace je totožná jako v roce 2005. Když se podíváme na uh, ty zaměstnané na plný úvazek, tak tam máme u žen 40% ukazatel, u mužů 56%. A ženy s postižením, to jsou absolutně klíčové rozdíly. Ženy s postižením ekvivalentně zaměstnané e, na plný úvazek, tam ten ukazatel obnáší 19%, u mužů obdobný ukazatel 28% ženy, eh, které mají nízké vzdělání, nejsou příliš kvalifikované. 17% ukazatel vzděl zaměstnanosti, u mužů 34% ženy ve věku před odchodem do důchodu, tedy eh, věková kategorie 50 až 64 let. Tam pouze 44 těchto žen je v zaměstnání a tam je genderová průrva 19 když tedy se na to podíváme z pohledu pilíře sociálních práv, sociální ochrany, všech těch opatření, kterými se snažíme eh, plnit potřeby našich občanů, tak eh, tady narážíme na ukazatel, který eh, zatím nám říká, že někde neděláme vše, jak bychom měli. U zaměstnanosti tam se jedná o v podstatě segregaci, stejně jako u vzdělávání či ve zdravotnictví. Nyní mi trochu schází slova, říká přednášející, eh, péče. Tedy tam máme eh, tu dominantní oblast zaměstnávající ženy a na druhé straně informační technologie, kde dominují muži a tam bohužel nedochází k žádným změnám, tedy eh, ta segregace v té zaměstnanosti pokračuje a navíc ještě jsou ty rozdíly velice významné. Muži například představují přes 8 z 10 zaměstnanců v té kategorii STEM a u žen v té mm, kategorii vzdělání, zdravotnictví a péče 7 z 10 zaměstnanců jsou ženy. A nyní se vrátíme eh, k, tom, k těm exponovaným skupinám vůči této nerovnosti. Ehm, samoživitelé rodiče a eh, pár s dětmi. Eh, tam je to opravdu obtížné pro ženy dospět k plnočasové zaměstnanosti. Takže tam genderové rozdíly mezi ženou a mužem obnášejí až 28% procentních bodů, což je opravdu extrémně významný rozdíl, kterého si nelze nevšimnout. Poukazuje na to, kde je opravdu třeba se více snažit a zacílit na tuto oblast. Oblast peněžní. Znovu máme žebříček tří zemí, kde došlo k nejvýznamnějšímu zlepšení a i k těm, kde to zlepšení bylo minimální. Tady čeho si musíme všimnout? Jedná se opravdu eh, velkou měrou o příjmy, peníze, ale potažmo důstojnost i ten život podle těch představ, které bychom chtěli. Takže ženy stále ještě vydělávají méně téměř všech zemích. Takže když se podíváme na úspory, na peněžní zásoby a to zda žena je schopna do budoucna e, žít podobně jako muž, tak e, to vypadá e, spíše jako velký otazník. Rozdíly ve výdělcích jsou dvojnásobně vyšší u rodičů samoživitelů a párů s dětmi, kde opravdu, eh, když eh, například matka samoživitelka vydělává významně méně a má významně menší peněžní zásoby než muži a rovněž eh, u věkové kategorie nad 75 let je obrovský a dvojnásobný u těch, kteří se narodili mimo EU. Když to tedy usouvstažníme s jinými politikami, například s pilířem sociálních práv, je důležité se touto záležitostí zabývat. A nyní ukazatel celkově a skóre, když vše sečteme a potrhneme. Takže cena za nejvýznamnější zlepšení, eh, první místo Itálie. Tam došlo ke zlepšení 12,9 opravdu Itálie může na sebe být hrdá. Mnoho vykonala. Další jsou Kypr, Slovinsko a Irsko. K nejmenšímu eh, zlepšení došlo k, ve Spojeném království, v České republice a na Slovensku, kde víceméně za posledních deset let se téměř nic nezměnilo. Sedm členských států se zlepšilo v několika oblastech. Tam si můžete v té zprávě přečíst veškeré podrobnosti a pokud se na vše podíváte z pohledu skóre za celou EU, tady vidíte žebříček zemí v souladu s tím skóre. A jak vidíme, tak eh, za těch deset let se nám ukazatel zvýšil o pouhé čtyři body. Takže to opravdu pouze ten šnek cestuje touto rychlostí, kromě našeho uchazatele. Když se chceme dívat na EU jako příkladnou zemi, která chce vést zbytek světa, která chce jít příkladem, tak bohužel se nemáme až tak čím pochlubit. Švédsko, Dánsko a Finsko, mm, pak Nizozemsko ještě, to jsou země opravdu příkladné. A tam ta situace je pořád dobrá, už byla dobrá i tradičně. A bohužel Řecko je na konci a Maďarsko a Slovensko těsně před ním. A nyní pokrok. Jsme svědky významného jevu, totiž nutnosti imperativu systematicky zavádět opatření genderového mainstreamování v oblasti moci, zacházení s časem, a když hovoříme o těch vlivech, o té moci, tak musíme jít například německým příkladem, ať už diskusí, debat či zavádění pravidel pro správní rady. Víme, kolik se o tom hovoří i v oblasti finančního odvětví či v hospodářství. Tam je třeba přemostit ten nejvýznamnější rozdíl a zejména v té oblasti vlivu a moci. Pak ta genderová segregace. Tam, jak víme, se to pak odráží v důchodech, v platových rozdílech, v nízkém podílu žen v určitých profesích. Tam je třeba se dále zabývat těmi významy. Stereotypizace, vzdělávání, eh, školení, odborná příprava, abychom se zbavovali genderových stereotypů a samozřejmě sdílení eh, času v domácnosti či času eh, na volnočasové aktivity. Tam rovněž máme co dohánět. Tam v podstatě jsou to klacky pod nohy ženám v Evropě, nikoli pouze obecně, ale i velice konkrétně, kde ženy přicházejí zkrátka. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji za prezentaci o situaci v našich členských státech. Index rovnosti pohlaví nám, myslím, umožní lépe poznat situaci a podívat se na to, k jakým změnám došlo nebo nedošlo. A nyní se můžete přihlásit o slovo. Sivia Pětikajnen má slovo. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat EIG za vypracování tohoto indexu. A víme, že to, co není vidět, to neexistuje a není možné to napravit. A já myslím, že my jako výbor eh, skutečně chceme podporovat EIG e v této práci. Chceme, aby ještě třeba rozšířili svoji práci na tomto indexu. To byla první připomínka. Druhá připomínka, která s tím úzce souvisí, je, že jsem si říkala, jestli a budeme mít takovéto schůzky možná před volbami v našich členských eh, státech. A možná by bylo dobré představit v členských státech tyto výsledky, možná zorganizovat eh, schůzky s členy parlamentů v členských státech, abychom je upozornili na danou situaci. Mě to až tak eh, nepřekvapuje, to, co zde zaznělo, ale ten to šnečí tempo považuji za skutečně eh, znepokojivé. Výsledky se nezlepšují. Navzdory diskusím, které zde probíhají. Víme, že zde existují obrovské rozdíly mezi muži a ženami. Situace se nezlepšuje. A já si myslím, že je je velice důležité, aby, když jsme hovořili o kvótách, když eh, hovoříme o dalších regulatorních otázkách, měli bychom mít eh, na eh, paměti to, co zde vidíme. Vždy se přijde s návrhem, že um, budou pouze dobrovolné závazky, dobrovolná pravidla a, a čeká se, že problémy se časem sami vyřeší. A já si myslím, že bychom se z histro- historie měli poučit. To se prostě nestane. A trvá to desítky a stovky let, aby eh, se věci vyřešily sami od sebe. Takže to je eh, druhá připomínka z mé strany. Chtěla bych zde zmínit eh, také jednu věc, o které ještě dnes budeme hovořit. A to je akční plán v oblasti pohlaví. Co se v něm navrhuje? Já myslím, že v tomto akčním plánu v budoucnu potřebujeme mít eh, benchmarking k těmto ukazatelům. A také kolektivní kroky. Myslím si, že členské státy a další organizace by měly nést odpovědnost. Máme akční plán, víme, jaké jsou dobré kroky, které by bylo třeba zavést, ale pokud nevizím, nevidíme výsledky na úrovni členských států, pokud ženy nemají lepší možnosti skombinovat rodinný a pracovní život, pokud eh, stále existují eh, velké rozdíly v příjmech nebo dostupnosti služeb, co s tím budeme dělat? Co budeme dělat s těmito specifickými věcmi? Možná bychom eh, toto kombinované úsilí mohli posílit. Vždy, když proběhne šetření, mohli bychom zhodnotit ehm, výsledky indexu eh, s akčním plánem pro rovnost pohlaví. A bylo by pak možné zavést eh, korektivní opatření. Pokud nedošlo k zlepšení, potom korektivní opatření nejsou odpovídající a je třeba je změnit. Já myslím, že v dlouhodobém eh, výhledu by bylo dobré mít takovou tu politiku eh, pro nadcházejících pět až deset let. Myslím si, že by tady také bylo dobré mít kontakty eh, s parlamenty členských států. Možná před evropskými volbami by bylo dobré toto téma zdůraznit a posílit vztahy eh, s parlamenty členských států, především se ženami v parlamentech a podívat se na to, co bychom mohli udělat s těmito otázkami. Takže ještě jednou, myslím si, že je to vynikající index. Je zde celá řada nových otázek souvisejících s digitalizací, mnohonásobnou e, diskriminací. Jsou zde věci, které souvisí s lidmi, kteří pracují v zahraničí, jde o jejich e, důchody a tak dále. Já zde nebudu Um, zmiňovat celý eh, seznam věcí, ale zkrátka děkuji vám za vypracování tohoto indexu. Děkuji a nyní Julie. Mnohokrát děkuji za velice zajímavou prezentaci. Velice si vážíme toho, že eh, máme takovéto podklady pro naši práci v parlamentu. Já eh, rozhodně využiji spoustu z těch informací, které jsme slyšeli. Možná jenom dva body z mé strany nebo otázky. První věc. Zdá se, že za deset let eh, nedošlo téměř k žádnému pokroku. A během těch deseti let eh, proběhla hospodářská krize a eh, celá řada členských států na to reagovala úspornými opatřeními. A jsem si jistá, že ženy nesly na svých bedrech eh, váhu úsporných opatření. Pokud jde o čas, ženy zkrátka nemají čas. Já, když hovořím eh, s ženami a se skupinami žen, a zjišťuji, že eh, ženy zkrátka musí mít třeba několik zaměstnání, aby mohly zaplatit účty. Byla jsem stínovou zpravodajkou eh, ke eh, zprávě dosažení cílů boje proti chudobě a snižování nákladů na provoz domácnosti. A tehdy jsme v té zprávě na to poukazovali. A aby domácnosti zaplatily účty, ženy musí strávit v práci mnohem více času. Ne, aby si vydělali peníze na luxus nebo eh, na dovolenou, ale prostě, aby zaplatili účty. Takže mě by zajímalo, jestli jste se nad tím nějak eh, zamýšleli, nad tím časovým rámcem. A ukazuje se zde, že nebylo dosaženo žádného pokroku. A víme, že v členských státech byla zavedena úsporná opatření. A jak to tedy souvisí? Další věc. Vy jste sem přijela ve chvíli, kdy se hodně hovoří o násilí na ženách, o um, sexuálním harašení. Víme, že to je něco, co se děje už mnoho, mnoho let. V poslední době se objevily mnohé skandály. Já myslím, že to ještě nějakou dobu bude pokračovat. Uh, Netýká se to jenom umění a e, zábavního průmyslu, ale také politiky. Myslím, že se e, budou objevovat další a další ženy, aby vyprávěly své příběhy. Mě by jenom zajímalo, zda ty vaše závěry nebo ty údaje, které jste se sbírali, nějak ukazují, co můžeme udělat abychom poukázali na tento problém. Já vím, že když ženy nejsou viditelné eh, v, ve společnosti, potom to představuje eh, problém, potom násilí na ženách přetrvává. Eh, znamená to, že někteří muži si myslí, že mají právo dělat neslušné návrhy ženám nebo je nějak sexuálně obtěžovat. Eh, vidíte nějaký způsob, jak můžeme využít vaše údaje proto, abychom ukázali, že musíme skutečně změnit rovnováhu moci, protože ve chvíli, eh, kdy změníme rovnováhu moci a kdy ženy budou eh, viditelnější ve společnosti, teprve pak se nám podaří věci změnit. Děkuji. Nyní pan Gerika. Eh, z mé strany bych vám chtěl srdečně poděkovat za tuto zprávu. Já myslím, že bylo dobré mít takovýto ucelený přehled a byl jsem vám také vděčný za to, že jste dělali, eh, dělala rozdíly ohledně toho, zda hovoříte o ženách nebo o matkách, které mají zvláštní roli z hlediska rodinného života. Já si myslím, že toto bychom mohli ještě rozšířit a dokonce bychom to měli rozšířit. Jsou tady ještě některé eh, podbody, které se eh, týkají také jednotlivých členských států z hlediska zákonnosti. Například, co se týče péče. Eh, rozumíte mě? Máte překlad? <laughs> To by bylo docela důležité, abyste měla tlumočení. Když hovoříme o péči a o podpoře jednotlivých členů rodiny, tak je tady rozdíl. Zda je, je například podle zákona možné mm, poskytnout pomoc při umírání, a nebo zda to není zákonem upraveno. Takže máme případy, kdy zákon stanovuje, jakým způsobem může trvat tato péče pro umírajícího člověka. Dále, jakým způsobem eh, řešit otázku příjmů, tedy financí eh, z hlediska samoživitelů. Tady je také otázka daňové zátěže. Eh, samozřejmě, že u těch, kteří nemají děti, tak většinou tam je vyšší tato zátěž. Ale pokud eh, máme případy, kde eh, jsou děti, tak někdy dochází eh, také k přehnanému zatěžování z hlediska daňových poplatků. Takže nevím, jestli i toto jste zohlednili. Možná by bylo dobré i tato specifika zohlednit a podívat se na ty souvislosti. Proč v podstatě v některých zemích ta péče o umírající osoby a poskytování pomoci při umírání je regulována a v jiných nikoliv. Děkuji za tuto zprávu. Myslím si, že jde správným směrem a bylo by dobré nebo vhodné, kdyby se ještě některé jednotlivosti rozšířily a důkladněji pojednali. Děkuji. And now, uh, Děkuji a paní Šojdrová jako další. Děkuji eh, za udělení slova. Já bych chtěla také poděkovat eh, za eh, tuto studii i za přehlednou metodologii, kterou institut používá. Já osobně na úrovni Evropské unie právě očekávám kvalitní monitoring těch jednotlivých ukazatelů, tak jak ho vy provádíte, a také výměnu zkušeností dobré praxe. Ehm, rozhodně souhlasím s kolegy pietikinem že je potřeba komunikovat ty vaše výsledky v členských zemích myslím že jsou pořád ještě málo známé ehm, zajímá mne zda institut ehm, nabízí nebo pořádá konference pro prezentace výsledků v členských státech bylo by vhodné začít co nejdříve. myslím si že ta úroveň tak jak vy provádíte tu, te, systematicky ten výzkum tak rozhodně by to mělo velký smysl provádět takovou um, informační kampaň v rámci členských států. samozřejmě jako poslankyně můžeme v tom pomoci. Ehm, ten výzkum ukazuje že Eh, ta situace se zlepšuje v zásadě aspoň já z toho tento dojem mám i když samozřejmě pomalu mm, asi nemůžeme být spokojeni ale je také pravda, že by bylo neférové neocenit eh, mm, úsilí členských států, ale také neziskových organizací, protože to úsilí tady je a v řadě oblastí se postavení žen skutečně zlepšuje. Samozřejmě nejsme spokojeni s rychlostí, ale je potřeba říct, že tam určité rozdíly jsou viditelné. A třeba v oblasti mm, posilování moci, kde jste ukazovala, že pořád ještě je ten rozdíl nejvýraznější, eh, tak myslím si, že to je právě ta oblast, eh, kde mm, občané si sami řeknou, že ženy jim v politice chybí. Tady bylo řečeno, samo se nic nezmění. No samo se určitě nic nezmění. Souhlasím, že samo se nic nezmění. Ale voliči chtějí ženy vidět ať už jsou to starostky, ať už jsou to krajské zastupitelky, ať už jsou to poslankyně v národních parlamentech. Takže myslím si, že tady je zase podle, já jsem velký zastáncem pozitivního, pozitivních příkladů, pozitivní praxe a myslím, že tady právě je i ten, řekněme, ta, ta vůle těch občanů silná. Já jsem se chtěla zeptat na to, na vaše konstatování, že například co se týká zlepšení Eh, příjmů, tak jste konstatovala, že, protože jsem z České republiky, že v České republice je to nula, eh, ale na tom grafu si myslím, že tam byl nárůst asi odhadem 5%, tak nevím, jestli jsem špatně viděla v té tabulce toho grafu, čili jenom bych se zeptala oblast eh, zvýšení příjmů, nebo rozdíl příjmů, tabulka Česká republika, jestli skutečně nula. Já jsem měla za to, že se přece jenom málo, malinko zlepšilo. A když se ptáte na důvody, kdy, když se zhoršují, když se zvětšují ty rozdíly, tak já si osobně myslím, že tady jasná korelace v tom, o čem hovořil kolega Gerike. Tam, kde nám e, se zvyšuje počet e, žen, které pečují o děti, tak se jim zhoršují podmínky pro eh, zvýšení příjmů, pro účast v politických, společenských funkcích. Čili jednoznačně eh, spoje, eh, ve spojení ženy s její rolí mateřskou se vždycky dostaneme do situace, kdy se ženám komplikuje ta možnost účasti. Ale myslím si, že to by nemělo být vnímáno jako něco negativního. To se přiznám, že mě v té studii poněkud eh, chybí eh, ta korelace v tom, jaká je situace žen, které pečují o děti a tam, by, eh, tam bychom to neměli brát jako negativní faktor. Děkuji a Paní Virginia Lam nám nyní zodpoví na tyto otázky. Bohužel nemáme příliš mnoho času, pouze několik málo minut, protože v 16 hodin už začínáme společné zasedání s výborem pro rozvoj a brzy přivítáme jeho předsedu. Pokud dovolíte, začnu poslední otázkou. Myslím, že tam, že jsem řekla téměř žádná změna, takže e, nějaká, nějaké malé procento tam bylo. Ten graf je v pořádku. A pokud jde o korelace, a je zde důležitá otázka e, různých institucionálních e, služeb, například pro nemocné nebo postižené. A v rámci indexu potřebujeme spolehlivé údaje. Potřebujeme srovnatelné údaje, které jsou dostupné a potřebujeme údaje, které můžeme opravdu vidět a srovnávat. Jenom takové údaje bereme do indexu. Takže pokud je o korelace, považujeme to za něco extra. Nezahrnujeme to do Eh, výsledků do indexu, protože tam máme přísnou metodologii, ale uvádíme to eh, v v kontextu. Všechno to, co jste říkala, je velice relevantní. Eh, s každým indexem něco nového přidáváme. Příští index eh, bude vydán v roce 2011 a bude se týkat eh, rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem. Budeme se dívat na nejrůznější eh, otázky v rámci toho. Například nezabýváme se legislativou. V indexu jde o to, do jaké míry já jako člověk trávím čas něčím, co není placeno. Samozřejmě některé služby nejsou součástí indexu, nejsou placené. Nyní. Zmínili jste ty konference v členských státech, my je připravujeme. Měli bychom začít před polovinou příštího roku a budeme mít um, stručné údaje ve všech uh, jazycích, popíšeme tam, jaké jsou největší výzvy, jaké jsou výsledky, budeme navštěvovat členské státy pokud eh, bychom eh, mohli v tom spolupracovat s vámi, budeme rádi. Chceme navštívit národní parlamenty a eh, projednat tam výsledky indexu. Byli bychom velice rádi, pokud byste nás v tom podpořili. Pokud jde o úsporná opatření a čas, Možná v nadcházejícím indexu bychom se tím mohli eh, zabývat. Mohli bychom začít pracovat na tom, abychom eh, vypracovali ehm, nějaký způsob měření ehm, sladění soukromého a eh, rodinného života. Pokud jde o násilí na ženách, možná by vás zajímalo, že před rokem jsme vytvořili hodnocení pro um, genderově eh, senzitivní parlamenty, je to eh, nástroj na internetu. Eh, nyní uh, slovinský a estonský parlament souhlasili, že to otestují. Rovněž vyjednáváme s litevským a s řeckým parlamentem a uh, spolupracujeme také s některými zemskými parlamenty. Uh, tento nástroj by eh, mohl porovnávat násilí na ženách nebo problém násilí na ženách eh, v parlamentech. Eh, samozřejmě moc je naprosto zásadní věc v tomto kontextu, ale je to dlouhodobá věc, nicméně je třeba jednat, nemůžeme sedět se založenýma rukama. Mnohokrát děkuji za vaši prezentaci a také za spolupráci. Setkáme se 21. listopadu a bude to schůze výboru FEM s poslanci z národních parlamentů a vy tam představíte index eh, týkající se násilí na ženách. Děkuji.